přísnější pravidla, mohou zavést pravidla, která jdou dále než eh, minimální požadavky. Mnohokrát děkuji. Děkujeme komisaři. Mám zde návrh usnesení. Na závěr eh, této rozpravy hlasovat se bude zítra ve 12 hodin v poledne. Tímto končím rozpravu k tomuto tématu. A podle pořadu jednání se nyní dostáváme k otázce k ústnímu zodpovězení. Tématem je rezistence vůči antibiotikům a slovo má pan De Castro na pět minut. Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové. Dnes máme důležitou příležitost, abychom s velkou zodpovědností začali řešit rostoucí rezistenci zvířat vůči antibiotikům. Je to velice důležitá věc, která se týká evropského chovu zvířat. Asi 50 antibiotik předepsaných v Evropské unii se předepisuje pro zvířata. Antibiotika jsou samozřejmě užitečným nástrojem k tomu, aby zvířata zůstala zdravá a abychom poskytovali zvířatům ochranu. Nejde o to, abychom používání antibiotik v chovu zvířat omezili, ale přáli bychom si efektivnější a účinnější používání antibiotik, tak abychom snížili rezistenci zvířat. 5. května 2010 eh, jsme měli usnesení, stejně tak potom eh, jako eh, usnesení o plánu pro rok 2006-2010 a chtěli jsme tady spojit dobré životní podmínky zvířat, zdraví zvířat a veřejné zdraví. Tehdy jsme komisi vyzvali k tomu, aby údaje o používání léčiv pro zvířata zanalizovala, tak aby, mohl být eh, lépe, aby mohla být eh, léčiva podávána lépe. A nyní, o rok později, eh, by zemědělský výbor jehož jsem předsedou, chtěl položit komisi následující otázku, jaká opatření zatím byla přijata a jaká se plánují, protože to bude mít také samozřejmě dopad na lidské zdraví. Potřebujeme, aby se komise angažovala zcela jednoznačně o tento cíl. Musí se vycházet z faktů, z údajů a nejde pouze o vědeckou a kontrolní činnost, ale je třeba zajistit větší účinnost při používání antibiotik jakožto prostředku, eh, jak bojovat proti chorobám zvířat. Ehm, krmení zvířat potravinami, eh, ty by bylo méně eh, energetické Eh, energie eh, by mohlo vést k větší choulostivosti zvířat vůči chorobám. Takže možná, eh, že pro určité druhy zvířat v souladu s příslušnými veterinárními orgány by měly být některé potraviny zakázány. 12. dubna jsme také o této věci jednali, zítra se bude k tomu hlasovat. V minulých měsících tady proběhla velice intenzivní práce. Já bych chtěl poděkovat především paní Paulsen, stínovým zpravodajům a všem skupinám vám pro, je, za jejich příspěvek. Všichni spolupracovali na tomto textu a myslím si, že na tomto textu závisí také konkurenceschopnost evropského chovu zvířat. Toto je věc, která je průřezová, musíme tedy postupovat koordinovaně a musíme mít společný eh, záměr. Děkuji. Komise Ander. Andor. první řadě chci potrhnout, že komise si je vědoma eh, tomu riziku veřej, veřejného, ohrožení veřejného zdraví vyplývající z této záležitosti. Komise v roce 2009 se obrátila na příslušnou agenturu, aby začala eh, sbírat údaje o využívání eh, antibiotik u zvířat. A ESVA zahájila v koncem roku 2009 svou činnost. EMA spolupracovala se s členskými státy a všemi zúčastněnými subjekty, aby vytvořila příslušný systém. A e, údaje za 10 členských států budou k dispozici v blízké době. 12 dalších států dobrovolně začíná schromažďovat tyto údaje. Snahou je tento systém ještě rozšířit, tak abychom zachrnuli všechny členské státy. Chceme získat údaje na podrobnější úrovni, to znamená na úrovni jednotlivých druhů zvířat. K čemu tyto údaje potřebujeme? Potřebujeme je proto, abychom eh, přijali vědecky podložený přístup, protože pouze na základě takového zhodnocení můžeme přijmout nějaké rozhodnutí případ, eh, při eh, využívání eh, antibiotiku zvířat. A potřebujeme multidisciplinární Eh, přístup, to znamená, že konzultuje, eh, komise konzultuje vlastní služby, agentury členských států i další subjekty prostřednictvím veřejných konzultací a dalších. Eh, spolupracujeme se všemi relevantními agenturami, zejména s Centrem pro prevenci a kontrolu chorob, potravinovou agenturou a referenční laboratoří pro AMR. Chtěl bych eh, také říci, že rozvíjíme pětiletou strategii o antibiotikové, antibiotikové rezistenci. Eh, jejíž výstupem mají být konkrétní opatření, konkrétní návrhy pro eh, jak zdraví veřejné, tak i zdraví zvířat. A pokud jde o výsledky konzultací, které jsem již zmínil, tak se eh, počítá s revizí veterinárních pravidel u eh, jak potravin, tak krmiv. To je revize, která probíhá a počítá se s eh, nástrojemi, které budou schopny tuto situaci řešit. S tím se bude, bude, budeme mít například hodnocení dopadů. A komise pak rozhodne podrobnosti právního návrhu. strategii komise předložím 18. listopadu 2011, eh, Děkuji, pane komisaři. Nyní představitelé politických skupin a začínáme paní Jegle za EPP. Mnohokrát děkuji paní předsedající, pana komisaře. Nejdříve děkuji předsedovi našeho výboru pro zemědělství panu Paulo de Castro za jeho iniciativu a za otázku k ústnímu zodpovězení na komisaři. Na komisi. A pane komisaři, já bych vás chtěla poprosit, aby si jste vyšel z teorie a podíval se na praxi, protože je to skutečně něco reálného. Uh, a rezistence vůči antibiotikům je skutečně téma, které musíme brát vážně. A e, toto téma ale si ale doposud nemělo dostatek pozornosti. A antibiotika jsou samozřejmě užitečným nástrojem. A pomáhají našim zemědělcům a udržovat zvířata ve zdraví a udržovat je produktivní. Aby antibiotika mohla být i v budoucnosti používána jako efektivní nástroj pro boje proti chorobám u zvířat i lidí, proto je nutné, abychom měli koordinovaný přístup na úrovni společenství. V uplynulých týdnech jsme se ve výboru pro zemědělství dětství intenzivně zabývali tímto tématem. Společná eh, práce na usnesení eh, eh, vyústila 12. dubna ke schválení usnesení velkou většinou. Spolupráce mezi stínovými zpravodaji vedla k tomu, že text je velice vyrovnaný a já doufám, že bude zítra tento text podpořen. A tento text je velice vyrovnaný, bere v potaz zdraví zvířat, problematiku antibiotik a zároveň zohledňuje problémy zemědělců. Takže já děkuji všem z výboru pro zemědělství, také paní Paulsen za dobrou spolupráci. Já doufám, eh, že komise eh, provede odpovídající aktivity. Děkuji za pozornost. Děkujeme nyní za skupinu SAD. Pan Kapulas Santos na jednu minutu. Obrigado, presidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Výsledky používání antibiotik při léčení chorob jsou známé, ale začíná být předmětem stále větších obav. Je to oblast, která již je předmětem poměrně přísné regulace. Ale teď při pomýšlíme na specifické iniciativy, které mají eh, za úkol schromáždit data, ale nestačí jenom monitorovat – musíme přijmout konkrétní opatření, a která se promítnou i do legislativního balíčku společné zemědělské politiky, tak abychom měli eh, nějaké hmatatelné výsledky. Výbor Agri eh, tady hraje důležitou úlohu. Komise by se měla zabývat těmito společně předloženými body na ochranu veřejného zdraví, tak, aby naše živočišná výroba byla nejvyšší kvality. Děkuji. za Alde, pan, pan Polson, dvě a půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Podařilo se nám v zemědělském výboru něco skutečně výjimečného. Je opravdu vzácné, aby se jakákoliv sněmovna natolik shodla. Rezistence vůči antibiotikum je jedním z, jednou z největších hrozeb lidskému i zvířecímu zdraví. Jednu dobu byly infekční choroby nejběžnější příčinou smrti mezi dětmi a mladými a také u zvířat. Nezapomínejme na to, že lidé a zvířata jsou, patří do stejné skupiny organismů, to znamená, že jsme vystaveni infekcím stresu, může dojít ke snížení naší imunity a potřebujeme antibiotika, abychom odolali vážným infekcím. Zabývali jsme se tím v kontextu lidské medicíny. Snažili jsme se přijít na to, co by se mohlo stát, jak by se situace mohla vyvíjet, ale bez antibiotik, jakožto zbraně, kterou můžeme použít, tak jsme zpátky v době našich prarodičů a praprarodičů. To, co teď považujeme za infekční choroby, které mají naše malé děti, může znovu začít být smrtelnou hrozbou. Takže tady se nebavíme eh, o, o něčem jen tak, nemůžeme to brát eh, na lehkou váhu. A já tudíž jsem nesmírně potěšena tím, že jsme dospěli k nějakému výsledku. Jsou tu jistě určité podrobnosti, určité eh, věci, které bych eh, ráda ošetřila trochu jinak, ale hlavní není, abychom tam měli každou čárku přesně jak chceme, ale abychom všichni společně našli vůli nastartovat tento proces. Komise eh, to jistě vezme na vědomí a zítra věřím tomu, že budeme mít e, e, velmi zvučné jedno, jednoznačné ano a že to je signál, který musí všichni, kterému musí všichni naslouchat. Děkuji. A pan Ashworth za ECR. Chairman, thank you very much. Paní předsedající, mnohokrát děkuji. Děkuji také předsedovi výboru pro zemědělství za to, že přišel s touto otázkou. Uh, sdílím jeho obavy týkající se narůstající rezistence vůči antibiotikům u zvířat. Souhlasím s ním, že eh, eh, zde existují také obavy týkající se eh, přenosu této rezistence na lidi efektivita antibiotik klesá a tak je ohroženo lidské zdraví. A také souhlasím s tím, že prvním krokem musí být spolupracovat s farmaceutickým průmyslem a s agenturami, abychom zhodnotili tento problém. Nicméně bych chtěl říci, že navzdory všeobecnému názoru toto není problém, který přineslo intenzivní zemědělství. A využívání antibiotik v zemědělství je obvyklá věc na všech zemědělstvích, zemědělských usedlostech. A zemědělské Uh, usedlosti jsou často integrované také s, um, se zpracovatelským uh, průmyslem. Je jasné, že je potřeba, aby zde existovaly nějaké kontroly a já uh, doufám, že nám komise předloží svoji strategii a to co nejdříve. Jsou zde tři body, které bych chtěl zdůraznit. Za prvé, strategie musí vycházet z z vědeckých důkazů. Opatření, která chce um, komise učinit, musí být přiměřená. A za třetí, takováto opatření nesmí přinést eh, další regulaci a tudíž rostoucí náklady pro zemědělce. Děkuji. Grazie per il gruppo verde. Děkuji a nyní za zelené má pan Hoisling na dvě minuty. Vážení kolegové, Toto téma je velice vážné, má velký význam nejenom pro budoucí chov zvířat, ale také pro lidské zdraví. A to musíme neustále znovu zdůrazňovat. Není to pouze problém zemědělského výboru. Chybí nám tady ale jedna věc, a to je dostatek údajů. Když pouze 10 členských států hlásí údaje, tak je to málo. S tím tématem musíme nakládat rychleji. Chybí nám tady uh, přesná kontrola nad situací. Myslím si, že s touto problematikou souvisí samozřejmě intenzivní chov zvířat ve eh, velkých zařízeních nebo v některých regionech a na to se musíme zaměřit, musíme proti tomu něco udělat. Máme nově uspořádanou zemědělskou politiku, takže tady můžeme ovlivnit to, jak jsou zvířata chována, musí mít biologické podmínky, které vyhovují jejich druhu a musíme zvířata eh, chovat tak, eh, že se zaměříme na velice odolné jedince a musíme se soustředit na prevenci spíše než na dodatečné léčení. A potřebujeme také dlouhodobý plán, abychom snížili používání antibiotik v zemědělství. Rezistence se týká eh, především těch, kdo chovají eh, zvířata už jsme se tímto tématem zabývali a starost vzbuzuje také skutečnost, že je zde podezření, že potom eh, rezistence je přenášena také potravinami a to musíme také pečlivěji sledovat, abychom viděli, jaký dopad to má na zdraví evropského obyvatelstva. Měli bychom říci, že 50% všech antibiotik, které se předepisují, se podává zvířatům a to je rozhodně příliš. A dlouhodobě musíme usilovat o to, aby bylo toto procento sníženo v zájmu zemědělství, ale také v zájmu veřejného zdraví. Děkuji. A nyní dávám slovo dalším řečníkům. Pan Nikolesku, dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Světový den zdraví 7. dubna měl jako téma právě odolnost eh, vůči antibiotikum jakožto ohrožení veřejného zdraví. 25 tisíc lidí v Evropě zemře každý rok v důsledku této odolnosti, této rezistence. A e, potraviny živočišného původu mohou být zdrojem této rezistence a proto je naše dnešní debata tak významná. Nejdůležitějším slovem je opatrnost, neboť není to tak, že by antibiotika sama o sobě byla špatná, ale to, jak jsou používána. Neměli bychom přistoupit k demonizaci antibiotik, ale měli bychom je používat s mírou, jak u lidí, tak u zvířat. A to, tento návrh usnesení eh, k tomu, eh, abychom měli lepší informace, ta by měla být okamžitě implementována. Pokud jde o přidávání antibiotik eh, do krmiv, to je něco, na čem musí existovat mezinárodní dohoda. Ve Spojených státech skoro polovina masa testovaného v eh, obchodech obsahuje eh, některé bakterie za toho stafilokoka, které jsou odolné vůči několika třídám antibiotik. A to svědčí o eh, dopadech tohoto využívání a pak to vede samozřejmě k velkým finančním ztrátám. Děkuji. Nyní má na jednu minutu slovo paní Rodust. Paní předsedající, pane komisaři, vážení kolegové, kolegyně, musíme udělat všechno pro to, abychom zabránili další rezistenci vůči antibiotikům. Na tom se všichni shodneme. A Odpovědný přístup vůči antibiotikům v lidské medicíně samozřejmě předpokládá také odpovědný přístup a při chovu e, dobytka. A jednotný přístup v EU je naprosto nutný. Není možné, aby v Evropské unii 25 tisíc lidí e, ročně e, umíralo v důsledku rezistence vůči antibiotikům není možné využívat antibiotika preventivně. Je třeba, aby ve všech členských státech byla antibiotika využívána s mírou. Je důležité, aby při chovu dobytka a zvířata byla po celou dobu života co nejzdravější protože zdravá zvířata jsou naprostým základem toho, abychom se mohli vyhnout využívání antibiotik. A krmivo hraje velice důležitou roli, ale samozřejmě také se utájení je zásadní. A, měli bychom se podívat také na alternativy, jako je homeopatie a pitoterapie. A pro takovéto nové přístupy potřebujeme další výzkum a vědomosti v Evropě. Děkuji. Grazie. Děkuji. A slovo má pan Gebrandy 1,5 minuty. Děkuji. Pane komisaři, kolegové, má země Nizozemsko je e, šampionem, nikoli ve fotbale, ale vedeme v množství použitých antibiotik. A to není něco, co by mělo dopady jen u nás doma, ale v celé Evropě. 25 tisíc lidí přijde o život kvůli rezistenci. A třeba u kuřat vidíme mnoho Eh, ASBL rezistentních bakterií. Dokonce se nachází tato antibiotika i v zelenině v důsledku používání eh, hnojiv. Díky přísnějším pravidlům lze mít silnější a zdravější zvířata i bez antibiotik. A komise nám ukázala, že bude, že hodlá e, předložit další návrhy v listopadu a v příštím roce, ale chci pobídnout komisi, aby z toho učinila vysokou prioritu, aby to nezůstalo pouze v ruce členských států, které postupují příliš pomalu. Děkuji a začíná postup Catch Paní McGuinness. Děkuji, paní předsedkyně. Je zřejmé, že tady existuje průřezová dohoda napříč politickým spektrem, ale vzhledem k tomu, co právě řekla komise, že máme údaje z deseti členských států a přitom ještě nejsou k dispozici, tak tady jde o záležitost, ke které nemáme podrobné informace. Já bych chtěla vidět tu tabulku využívání léku a také na počet zvířat, abychom mohli opravdu eh, porovnávat nejlepší eh, země oproti těm, které tak dobře nepostupují. Ne, abychom na někoho ukazovali prstem, ale abychom využili zkušeností těch nejlepších ke zlepšení našich chovatelských postupů. Eh, zemědělci, myslím, nepoužívají antibiotika jen tak pro nic za nic, ale v případě, že jsou zvířata nemocná, stojí to peníze takže já si myslím, že že, že to nedávají těm zvířatům jenom jako eh, krmení nebo vodu. A eh, každopádně se těším na tu strategii v listopadu, eh, protože tohoto problému se musíme v Evropě zbavit, jak pro zvířata, tak pro lidi. Děkuji. Děkuji, slovo má pan Jar. Paní předsedkyně, jsem velice vděčný panu zpravodaji za to, že zde projednáváme toto téma. Podávání antibiotik zvířatům, ano, tady jsou výhody i nevýhody velice eh, blízko u sebe. To, co zvířata pomůže vyléčit, tak to samozřejmě může potom být nebezpečné pro člověka. Potřebujeme tady koordinovaný eh, cel, celistvý vědecký přístup pro podávání antibiotiků, antibiotik zvířatům, kde je to potřeba. A samozřejmě se musíme snažit odvrátit nebezpečí pro člověka. Tato zpráva se snaží řešit tyto věci a přál bych si, aby komise tyto věci e, zohlednila a především potřebujeme analýzu současné situace a to ve všech členských státech v zájmu zvířat, evropského zemědělství a především také v zájmu občanů Evropské unie. Děkuji a slovo má pan Mikolášik. Eh, eh, Paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych poukázat na jednu skutečnost, která spojuje veterinární medicínu a lidskou medicínu. Všechny ostatní evropské kongresy mikrobiologů, když hovořili o rezistenci vůči antibiotikům u člověka, eh, mluvili o eh, zlatém stafilokokovi, o rezistentním zlatém stafilokokovi. To je eh, choroba, na kterou už v lidské medicíně nemáme platné antibiotiky tlakům. Až 25 tisíc lidí za rok na tuto nemoc zemře. Jak k tomu došlo? Došlo k tomu nezodpovědným používáním antibiotik ve veterinární medicíně. Do zvířat se cpou tuny antibiotik, zvířata dostávají antibiotika preventivně v krmivu. A v důsledku toho se oslabuje také člověk a oslabují se jeho možnosti bojovat proti infekci, a kterou může získat například v nemocnici. Eh, chtěl bych požádat komisi, aby eh, se sbírala informace ze všech členských států a také, aby podpořila nový výzkum antibiotik, které by byly účinné u člověka a zachraňovaly by lidské životy. Děkuji. Grazie, la parola... Děkuji. Nyní má slovo pan Paška. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. E, pronikání produktů farmaceutického chemického průmyslu do potravinového řetězce je průvodním e, znamením intenzifikace zemědělské výroby a lidský organismus se tak stává obětí tohoto úsilí o vyprodukování co nejlevnějších eh, potravin v co největším množství. Využívání moderní chemie a farmaceutiky v zemědělství musí tudíž být velmi bedlivě sledováno a v zájmu uchování zdravu naš, zdraví našich občanů musíme neustále vyhodnocovat používání těchto látek. Jedině stále monitorování potravin nám umožní včas rozpoznat rizika a ohrožení, které přináší nové technologie. Teď hovoříme více o antibioticích a rezistenci, ale musíme tuto problematiku posuzovat komplexněji a doufám, že i komise bude dbát na nezávadnost potravin i v rámci ucelené strategie. Grazie. Děkujeme. Nyní má slovo komisař Andor. Paní předsedající, vážení poslanci, strategie komise vůči antibiotikum, kterou eh, budeme předkládat eh, v listopadu. A v této strategii eh, předložíme další myšlenky, jak by bylo možné čelit rezistenci vůči antibiotikum. Některé tyto kroky mohou zahrnovat změny legislativy, jiné nikoli. Je zásadní vybrat si ty správní nástroje. Já s vámi plně souhlasím, že toto není pouze otázka chovu zvířat. A dochází nejen k rezistenci vůči antibiotikům u zvířat, ale také u lidí je zásadní využívat nástroje, jako je rozšiřování informací mezi lidmi. A domníváme se, že je třeba sbírat údaje pro to, abychom situaci lépe pochopili. Členské státy mají zájem na poskytování údajů a to nás povzbuzuje. A máme časový harmonogram pro naše kroky, probíhá přípravná práce pro stanovování pravidel pro veterinářské léky. Právní návrhy by měly být předloženy v roce 2012. Komise velice vítá hodnotný přínos parlamentu a těší se na další spolupráci s parlamentem, s členskými státy a se zainteresovanými stranami ze všech odvětví. Hlavním cílem nás všech je chránit zdraví občanů v celé EU. Děkuji panu komisaři. A mám zde návrh o usnesení a k této otázce. Hlasovat o tomto usnesení se bude zítra ve 12 hodin. A další